nikoho dovnitř, kdo nechce vstoupit. Extra thank you to that. Tak jako švédka bych eh, za to mohla mimořádně poděkovat, říká eh, paní předsedkyně. Každopádně děkuji všem poslancům za zajímavé dotazy a děkuji vám, pane eh, Dombrovsky, si za vaše odpovědi. Nyní dostanete slovo na pět minut na to, abyste mohl stručně uzavřít. Čili ještě eh, posledních pět minut před eh, koncem zasedání máte slovo. Vážení poslanci, vážení eh, kolegové, Chtěl bych vám poděkovat eh, nejdříve eh, za tuto příležitost měnit se s vámi eh, názory o řadě otázek, na které jste se ptali, na které bude třeba ještě dále pracovat. Každopádně já jsem ochoten úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, jelikož jsem sám poslanec Evropského parlamentu a budu se zabývat tím, jak řešit výzvy, kterým čelíme. Myslím, eh, že vám ještě pořád eh, eh, dlužím jednu odpověď. Slyšel jsem tady určitou kritiku, že jsem nemohl na to zareagovat během těch dvou minut. Ohledně těch chyb, které jsme udělali v Lotyšsku při řešení krize. Myslím si, že určité odpovědi můžete nalézt v doporučeních pro konkrétní zemi, pro Lotyšsko. Je tam celá řada věcí k doporučení eh, posílení eh, energetické nezávislosti, zejména v tomto geopolitickém kontextu, to je velice důležité, eh, řešení příjmové nerovnosti, včetně změn daňové politiky, posílení soudního systému, řešení insolvenčních problémů. My jsme eh, zjistili určité nedostatky, eh, které bylo Lotyšsko mělo řešit a velice doufám, že nová vláda, eh, která bude teď vytvořena, protože jsme měli před pouhými dvěma volbami Eh, volby eh, bude schopna eh, tato doporučení si získat si a bude schopna řešit tyto velice vážné výzvy, které, kterým Lotyšsko čelí. Pokud jde o práci nové komise, musím znovu to zdůraznit. Jedná se o novou strukturu. Ne všechno je tedy vyladěno až do posledního detailu ale eh, po eh, konzultacích s designovaným komisařem jsme připraveni eh, spolupracovat v duchu spolupráce. A chceme spolupracovat jako tým, i když samozřejmě jsou komisaři delegováni z, z různého politického pozadí, z různého politického zázemí. Nicméně musíme zajistit, aby se Evropa eh, posunula vpřed a řešili jsme otázky, eh, které opravdu lidem leží na srdci. To jsou otázky eh, růstu, zaměstnanosti, mzdového vývoje, evropského hospodářského sociálního modelu. Takže znovu ještě jednou děkuji vám za tohoto slyšení a budu se s vámi těšit na úzkou spolupráci i do budoucna. Děkuji. A jenom několik dalších eh, poznámek k dalšímu postupu. Proběhne eh, společné zasedání eh, k hodnocení mezi předsedou Ekonu a koordinátory, které proběhne v 7 hodin dnes večer v ASP 3G2. Pokusíme se přihlednout ke všem různým ohledům, které budou v hodnotícím dopise. Návrh tohoto dopisu bude rozeslán někdy 10 eh, hodin večer dnes. Lhuta pro připomínky eh, k tomuto dopisu je 9 hodin zítra ráno, čili 7. Eh, října. Je doporučeno, aby jenom jeden koordinátor za skupinu jednal i jako kontaktní skupina za, nebo kontaktní osoba pro komunikaci. A já žádám koordinátory pro zaměstnanost, aby přišli sem abychom se mohli pobavit, co uděláme teď ve výboru pro zaměstnanost. Takže eh, výboři pro koordinátoři pro zaměstnanost, prosím, postupte sem ke mně. Děkuji vám každopádně, pane eh, Dombrovsky, a děkuji eh, všem přítomným poslancům, kteří kradli inteligentní a fascinující otázky nám všem. Děkuji.